Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Už je zde 32 členů našeho výboru, takže můžeme zahájit ranní jednání. Jako první nás dnes čeká hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Takže první téma, první zpráva, která budeme hlasovat, je zpráva pana Falkarsela Sisa, politika soudržnosti a výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Výzkumné a inovační strategie jsou velice důležité protože podporují tematickou koncentraci a také strategické programování Evropského fondu pro strategické investice a také zlepšují i provádění programů v praxi. E, vychází to tedy z různých e, regionů, ale cílem je vytvořit e, znalostně založenou cestu vpřed, nejenom pouze v těch rozvinutých oblastech, ale i v oblastech, které jsou méně rozvinuté nebo na venkově. V únoru pan zpravodaj Valkrasel přednesl svůj návrh zprávy, pak tam byla 25. února byla lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, kterých bylo předloženo 137. Zpravodaj rovněž také podpor, eh, navrhuje různé kompromisní pozměňovací návrhy. Ještě předtím, než přikročíme k hlasování, tak, eh, pane Valkarser, Siso, chtěl byste ještě slovo? Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, myslím si, že mé vystoupení bude stručné. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kteří se podíleli na práci. Děkuji za jejich podněty i za jejich pozměňovací návrhy. Díky nimž eh, je podle mého názoru ten celkový text opravdu obohacen. Děkuji tedy všem, kteří eh, opravdu eh, předložili své nejlepší myšlenky, aby ten text byl co nejlepší. <clears throat> Děkuji, říká paní předsedkyně. Takže začneme hlasovat o zprávě pana Alkársela. Odstavec 1, pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? <clears throat> Přijato. 73. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Kompromis 14. Proti, pro, proti, zdrželi se, přijato. 83. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 105. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 121. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Ověřujeme pozměňovací návrh 133. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Mluvám se, je to jasně přijato. 134, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 135, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Přijatá. Gratuluji zpravodaji panu Palkárselovi. Takže teď budeme pokračovat další, Další hlasování. Jedná se o provádění tematického cíle zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. zpráva o provádění tematického cíle zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, článek 9, odstavec 3, nařízení o společných ustanoveních se věnuje hlavním problémům při provádění tematického cíle 3, zejména v problémových oblastech, také se tam analyzuje provádění synergií. Zpráva zdůrazňuje, jak pokračuje provádění tematického cíle 3 a v tom, jak také bere v úvahu různé investiční priority, eh, ex ante kondicionalitu a také kritéria pro plnění. Naší zpravodajkou je paní Rosa Damato, která představila návrh zprávy v únoru. Bylo předloženo 171 pozměňovacích návrhů a zpravodajka také sama navrhla eh, řadu tedy kompromisních pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajka je zde, chcete si vzít slovo? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velice děkuji. Dovolte mi pouze vyjádřit poděkování všem, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy. Je to opravdu, my, jsme, my se k tomu stavíme pozitivně, doufáme, že všechno půjde dobře a také doufám, že eh, jsem také ráda, že jsem eh, vlastně se, se všemi, kteří předložili pozměňovací návrhy, byla v kontaktu a myslím si, že jsme odvedli dobrou práci. Děkuji. Ještě paní Kryl chtěla slovo. Krátká prosba. Jsou tam eh, jisté pozměňovací návrhy s některými čísly, kde není jasný zdroj. Tedy například 13,9 veškerých malých a středních podniků se podílejí na obchodu mimo Evropskou unii. Pokud by prošly tyto pozměňovací návrhy, tak bych poprosila o to, aby se technicky ověřilo, zda ta čísla jsou v pořádku a odkud vlastně pocházejí, jaký je zdroj těchto informací. Okay. The, you, you, you mean the... takže vás zajímají vy hovoříte o těch číselných údajech eh, ve zprávě anebo v hlasovacím seznamu? Ne, jsou t- to jisté pozměňovací návrhy. Myslím si, že například je to číslo 37, kde někdo používá nějaké číselné údaje, kde vůbec není jasné, odkud se berou, jaký je ten zdroj, já to nedokážu ověřit. Pokud je to v pořádku, pokud je to číslo správné, tak je ano, ale eh, chci, aby se prostě ověřilo, zda je ten číselný údaj v pořádku, který se v tom pozměňovacím návrhu uvádí. Možná by bylo vhodné, kdyby ten, kdo ho předložil, nám to i hned vysvětlil, nebo paní zpravodajka. Pouze nechci, abychom šli do pléna a měli tam nějaká špatná čísla. Well, we have a problem now. No tak vypadá to, že tady zde máme problém. Pokud dnes schválíme tuto zprávu, tak už pak nebude možné v té zprávě nic měnit. Hmm. Takže dnes eh, už máme hlasovat. To, to, to, co říkáte, to spíš ještě bylo vlastně, eh, to se týkalo diskuse, rozpravy. Dnes už nemůžeme o tom diskutovat. Ale je přeci normální, že i na plénu se někdy říká, že je třeba určité věci, učinit určitá technická přizpůsobení, nebo bylo možné vhodné, kdyby nám to paní Dama to krátce osvětlila. Já prostě nevím, odkud ona ta čísla bere. A nedokázala jsem to nějakým způsobem dohledat či ověřit. A proto si myslím, že přeci musí existovat nějaká možnost, abychom to tedy poté ještě ověřili. Proto to tady říkám právě ještě předtím, než hlasování proběhlo. Neboť ten obsah těch pozměňovacích návrhů je z mého v pohledu naprosto v pořádku. Já pouze žádám, aby ta čísla byla technicky ověřena. A když to takto hlásím ještě před hlasováním, tak si myslím, že by to mělo být možné. Dobře, děkuji. Paní Damato, můžete to vysvětlit, můžete odpovědět na tento dotaz? Ano, já mohu kolegyni ujistit, že pracovníci, jak ze sekretariátu, tak i kolegové, eh, vzali tato čísla z úředních eh, dokladů a z úředních eh, podkladů komise. A mohu kolegyni případně ujistit, můžeme jí vše, veškerou tu dokumentaci poslat a můžeme jí také dát i informace, odkud pochází ta čísla a ty údaje. Ano, souhlasíte s tím dobře, takže paní Damato vám zašle všechny informace, případně i ostatním, kteří mají zájem o ty podklady, aby tedy jste se ujistili, odkud pochází její ta čísla, z jakých podkladů bylo čerpáno. A teď tedy přistoupíme k hlasování o této zprávě. Děkuji. <clears throat> Takže začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40, pardon, teď 40 odpadá, takže kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 53. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 55. Kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Chcete ověřit 55? Takže zahajuji hlasování, budeme to ověřovat elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ten kompromis má tedy dvě části, omlouvá se paní předsedkyně, takže ještě jednou budeme hlasovat. Takže kompromis 9, první část pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Takže 78. první část. Kdo je pro? Hmm, ne, tak dobře, tak uh, paní předsedkyně se omlouvá. Jdeme na kompromis 7. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. No, to Není možné, tak eh, ověříme kompromis 8 elektronicky. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. A samozřejmě je to přijato. Je to kompromisní text. Tak 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Ano, někdo se hlásil. Ale my jsme nehla- nehlasovali o první části 78. V mém hlasovacím seznamu je napsáno, že pokud schválíme kompromis 6, tak druhá část 78 je tím pokrytá. Ano, ano, máte pravdu, říká paní předsedkyně máte úplně pravdu. Takže se vrátíme k pozměňovacímu návrhu 78, kde je dílčí hlasování. Jsou tam dvě části a budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme to ověřit. Ověřujeme, prosím, elektronicky první část 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hm. Teď se vrátíme ke 101. Je to tak? 101. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis se. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Dílčí hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověř, ověřme to. 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis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 15 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Takže ověřujeme pozměňovací návrh 15, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme pozměňovací návrh 37, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Závěrečné hlasování bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválená. Gratuluji paní Damato. We, we continue now with the... Nyní budeme pokračovat činnostmi, dopadem a přidanou hodnotou Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014. Výbor MP je příslušným výborem pro eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, otázky REGI a stanoviska jsou eh, v případě, že je to zapotřebí eh, konzultována písemným postupem. Mm. Je tady hodnocení nezávislými konzultanty v souvislosti s EKF 2013-2014 Členské státy předkládají dokumenty, kde se snaží posoudit dopad EKF a dělají doporučení pro eh, budoucí využití eh, tohoto fondu. Pan Deutsch je naším zpravodajem pro stanovisko výboru REGI. Svůj návrh stanoviska předložil na zasedání našeho výboru v lednu. Eh, měli jsme 28 poslaneckých návrhů které byly předloženy do závěrečné lhůty a zpravodaj sám předložil pět pozměňovacích návrhů. Hlasování ve výboru EMPL proběhne v červnu. Nyní se pustíme do hlasování a já začnu kompromisem číslo jedna. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Strželi se? schválen. Pozměňovací návrh 19, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, kde pro, proti, zdrželi se, schválen. 21, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24, pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 27, eh, pardon, 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 38. Ústní pozměňovací návrh. Mat, děkuji paní předsedkyně. E, jménem zpravodaje Tomase Deutsche bych rád vyslovil jeho pozměňovací e, ústní pozměňovací návrh technické povahy naleznete to na konci toho původního hlasovacího seznamu, ale v tomhle případě e, to tady nevidím u těchto pozměňovacích návrzích, takže jestli chcete, tak to mohu přečíst, dobře, tak abychom zmaximalizovali efektivitu EKF e a napomohli rychlé integraci nezaměstnaných na pracovní e, trh. Eh, místní a regionální orgány by měly zjednodušit a urychlit eh, proces rozhodování a eh, urychlit vyplácení prostředků z EGF a také schvalování žádosti des, které jsou v tuto chvíli v délce deseti měsíců. Je potřeba to zkrátit tím se posílí příslušné kapacity členských států, nebo musí se posílit příslušné kapacity členských států tak, aby nedocházelo k hromadění žádostí. Děkuji. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, dobře. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 38 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 43 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A byl zamítnut. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 46. Protože 45 byl stažen. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Nyní přistoupíme k závěrečnému jmenovitému hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. stanovisko je schváleno. Děkuji. A nyní budeme pokračovat dalším hlasováním. Výbor pro dopravu a cestovní ruch předložil zprávu z vlastní iniciativy zlepšení propojení a dostupnost dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě. Regi bude vznášet stanovisko protože dopravní systémy jsou důležité pro regionální rozvoj a také eh, protože eh, i prostředky z našich fondů vylepšují dopravní infrastrukturu. Pan Seller 17. března předložil své stanovisko. Do závěrečné lhůty bylo předloženo 52 pozměňovacích návrhů. Spravodaj také předložil pozměňovací návrhy. Pana Celera nevidím a proto se rovnou pustíme do hlasování. Teď mě tady uniklo něco vtipného, říká paní, eh, paní předsedkyně. Ano, pan Celer je jistě v duchu s námi a s ohledem na ducha pana zpravodaje můžeme tedy eh, začít eh, hlasovat. Máme tady kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis dva. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 4. Kdo je pro? Jsou tady dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se uh, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Poznací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 26, kompromis 5, omlouvám se. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Poznací návrh 32. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 49 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Nyní přistoupíme k závěrečnému jmenovitému hlasování, které zahajuji. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno duch pana Celera nám byl nápomocný. Nyní budeme pokračovat. Opět eh, tedy, pardon, výbor ITRE navrhl zprávu, která vychází se sdělení komise se stejným názvem Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, kde se hodnotí pokrok v polovině období v členských státech, pokud jde o energetické cíle. Pan Omarče v březnu předložil své stanovisko na březnovém zasedání našeho eh, výboru 48 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a pan zpravodaj předkládá také kompromisní pozměňovací návrhy. Pan Omarče požádal, abychom ho omluvili, protože se dnešního zasedání nemůže účastnit, ale v duchu bude s námi, nebo jeho duch bude s námi. Začneme tedy hlasovat o návrhu stanoviska. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 8, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 40. Tak, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, 14. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 17. Tady máme uh, žádost o ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Chce ho někdo představit? Ne? Jste informováni o ústním pozměňovacím návrhu? E, je někdo proti? Není? Dobře, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 17 ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověříme osmnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Poslanecí návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Poznávací návrh 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 26 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se a musíme ověřit. Ověřujeme 38 elektronicky, tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třicet devět. Pro. Proti zdrželi se, zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schválen. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zamítnuto. A nyní následuje Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je tímto schváleno. Děkuji. A nyní přikročíme k novému postupu. Za skupinu EPP paní eh, Malétič má otázku eh, s debatou o urychlení provádění eh, politiky soudržnosti. Toto bylo schváleno koordinátory v lednu a poté potvrzeno Eh, zasedáním výboru REGI. Je tady rozhodnutí koordinátorů o tom, jako otázky eh, k usnesení má být, eh, mají být ošetřeny v budoucnosti. A v souladu s tím tady předložila předkladatelka návrh na usnesení. Byly, bylo předloženo 46 pozměňovacích návrhů a e, bylo také vyjednáno několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Pokud bude usnesení dnes schváleno, Sekretariát toto předloží s návrhem otázky, kterou já podepíšu jako předsedkyně a bude to eh, ke zvážení na konferenci předsedů. Tato konference definitivně rozhodne, zda tato otázka a návrh usnesení bude eh, zařazena na program plenárního zasedání. O to se pokusíme. Paní Malé, teď chcete si vzít slovo. Já bych chtěla pouze poděkovat vám a kolegům za to, že podpořili toto usnesení a předla, předkládali pozměňovací návrhy a kompromisy. Děkuji vám eh, za spolupráci a za práci na tomto novém postupu. Děkuji, nyní začneme hlasovat eh, k té ústní otázce a eh, usnesení. Máme tady kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schválem. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6. Tady máme oddělené hlasování, dvě části. Nejprve, eh, tedy první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, zamítnuto. 41, eh, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 2 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování, elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je u konce. a tato otázka k ústnímu usnesení a návrh usnesení byly schváleny. A tímto jsme včas dokončili naše hlasování. Velice děkuji za podporu. Děkuji celému výboru. Now we continue with the next point in our agenda. Budeme pokračovat dalším bodem na programu, kterým je návrh strategie EU pro alpský region. Strategie se týká sedmi zemí, pět z toho jsou členské země Evropské unie a dvě z těchto zemí nejsou členskými zeměmi Evropské unie. Je zde 48 regionů, eh, které jsou součástí strategie a žije zde více než 80 milionů občanů. Zahrnuje to tři tematické politické oblasti, mobilita, konektivita, mm, eh, životní prostředí, energie Zpráva z vlastní iniciativy se zaměřila na potenciál eh, Evropského strukturálního investičního fondu a dalších možností financování eh, zaměřeno na strategické plánování v městských i venkovských oblastech. Členské státy také budou vyzvány. Prosím, ti z vás, kdo opouští místnost, eh, prosím potichu. Naší zpravodajkou je paní Breso a dnes představí eh, svůj návrh zprávy. Navrhuji závěrečnou lhutu pro pozměňovací návrhy. Konec dnešního dne 5 hodin odpoledne 26. dubna úterý. Toto vám tímto připomínám a slovo předávám paní Breso, aby představila návrh zprávy. Máte slovo, paní Breso. Grazie, grazie presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych ještě připomněla jednu věc, která možná zůstala poněkud pozapomenuta. V prvním odstavci zprávy se hovoří o takových všeobecných záležitostech, jsou tam takové všeobecné poznámky a myslím si, že by tam měla být zmíněna také zpráva. Je to v podstatě jeden ze čtyř pilířů alpské strategie, takže my ještě předložíme odpovídající pozměňovací návrh. Jistě si vzpomínáte, že v této zprávě jde o první makroregionální strategii, která nepokrývá oblast vodní, ale horskou, tedy alpskou oblast, do které nepatří pouze hory, ale také území před Albami. Takže ta strategie v sobě skrývá skutečně obrovský potenciál, protože poprvé jsou takovouto makroregionální strategií pokryty právě i horské oblasti, v tomto konkrétním případě alpský masiv a jeho okolí. Na základě velké dimenze tohoto území je to 48 různých regionů v sedmi státech, 80 milionů obyvatel. Právě z tohoto důvodu, tedy rozlehlosti oblasti, je důležité téma zprávy, tedy governance a e, Důležitou roli zde také hrají i samozřejmě evropské strukturální a investiční fondy. Neboť ty budou sehrávat důležitou úlohu pro realizaci alpské strategie jako náš společný nástroj pro rozvoj alpského regionu. Další e, evropské fondy jsou také důležité budou eh, použity pro alpskou oblast a pro rozvoj zcela specifických programů. Mám tím na mysli Kosme, Life, Horizont 2020 a další. Ve zprávě se uvádí, že Evropská komise musí analyzovat, jaké výzvy jsou nejdůležitější v oblasti Alp. Další důvo, důležitá součást všeobecných eh, úvah na začátku zprávy, která, které se právě také týkají otázky zprávy je to, že chceme, aby parlament sehrál úlohu při rozvoji strategie pro alpský region a komise rovněž. Chceme, aby komise byla aktivnější nejenom ve fázi navrhování strategie, ale také později ve fázi provádění a žádáme, aby komise poskytla zcela měřitelné, plně měřitelné indikátory. Co se týká zprávy hm, tohoto regionu, tady je třeba si uvědomit, že hlavní města jsou velmi vzdálená tomuto regionu a je tedy důležité více zapojit místní a regionální orgány které mají samozřejmě prvotní zájem na rozvoji alpské oblasti. Tady je důležitá subsidiarita a víceúrovňová zpráva. Ve strategii pro alpskou oblast jde o tři hlavní tematické oblasti. Růst, inovace, konkurenceschopnost. Tady je důležitá i role Evropské investiční banky a komise, které by měly vytvořit speciální investiční platformu pro rozvoj alpské oblasti, tak, aby bylo možné pro rozvoj této oblasti využít eh, peníze Evropské investiční banky a samozřejmě také peněžní prostředky ze strukturálních a investičních fondů, aby se vytvořila jakási pipeline pro to, aby s větším zájmem v tomto regionu investovali i soukromí investoři. Nebudu zacházet do všech detailů, ale pouze připomenu, že vycházíme z toho, že Alpská oblast je nejenom regionem, kde jsou velice důležité tradice, které je možné využít také pro inovace, ale tato oblast eh, je důležitá také pro inovace typu eh, moderního, mám tím na mysli výzkumná střediska či vysoké školy a nové technologie. Jak říkám, v této oblasti se odehrává mnoho evropských inovací a je zaměřena i na výzkum. Pak jde o vytvoření skutečné sítě, která propojí výzkumná střediska a univerzity a průmysl, což umožní vytvořit z tohoto regionu skutečný inovativní prostor, kde bychom mohli zajistit tímto způsobem udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí. A co se týče aktivity v oblasti cestovního ruchu a veškeré tradiční aktivity, které se provádějí v horských regionech, tady je důležitý boj s klimatickými změnami. Ráda bych eh, zdůraznila důležitost tohoto boje. Další velké téma, další pilíř této strategie je mobilita a samozřejmě propojení, tedy konektivita, vytváření spojů pro obyvatele tohoto regionu. Dopravní systém v rámci alpské oblasti je velice složitý právě kvůli geomorfologické povaze tohoto území a proto V mnoha případech eh, dochází k tomu, že systém dopravy zejména na místní úrovni není dostatečný. Samozřejmě Alpami prochází také důležité celoevropské osy, ale propojení mezi těmito velkými evropskými, evropskými osami a vnitřním alpským prostorem je velmi nedostatečné. Tady je tedy nutné učinit něco pro vybudování lepších propojení, pro lepší mobilitu a pro vytváření koridorů, což samozřejmě přispěje i hospodářství. Je důležité, aby i v těchto tradičních regionech existovaly odpovídající koridory a vhodná propojení. Bylo by možná vhodné to zakomponovat do evropských norem. Pak je zde další problém. A to je nedostatek eh, internetového připojení. Tyto horské oblasti jsou velice často velice nedostatečně pokryty. A pokud tedy chceme, aby obyvatelé využívali inovace a moderní technologie, je třeba zajistit, aby místní orgány poskytli občanům a firmám připojení k internetu. A to opět zase souvisí s inovacemi a investicemi. V některých oblastech je to o to, důležitý, o to důležitější, protože tam ekonomická situace není příliš eh, příznivá. I toto zmiňují ve své zprávě. Třetí pilíř, třetí strategické téma strategie pro alpský region je zabez, zajištění udržitelnosti rozvoje, což se samozřejmě týká biodiverzity, biotopu, stanovišť a ochrany životního prostředí. Tyto inovativní změny, které jsou důležité, je třeba právě sladit s ochranou životního prostředí tak, abychom mohli bojovat proti znečišťování ovzduší, zhoršování kvality ovzduší a klimatickým změnám, jak v Alpách, tak v předalpských oblastech. Toto vše jsou body, které zmiňuji ve své zprávě a které umožní také chránit biodiverzitu. Pak je třeba si uvědomit, že v alpském regionu existují velké oblasti národních parků. Tady by bylo vhodné vytvořit síť těchto nábor, národních parků a opět takto lépe zajistit ochranu biodiverzity a propojení mezi jednotlivými chráněnými územími tomuto tématu bych ráda ještě podotkla, že alpská oblast se velice často zmiňuje i s ohledem na produkci obnovitelných zdrojů energie. Mám tím na mysli například hydroelektrárny, což je tradiční zdroj, ale velký potenciál v sobě ještě nevyužitý. V sobě skrývá také větrná a solární energie. Tady jsou důležité infrastruktury. A samozřejmě, že diversifikace zdrojů energie zlepší energetickou bezpečnost v makroregionu a také umožní lepší hospodářskou soutěž. Tady bych zmínila konferenci COP21 v Paříži, kde eh, se zmiňovala i kontrola stavu ledovců, A pak jsou samozřejmě důležitá opatření na snižování emisí CO2. I toto vše má eh, dopad na stav ledovců. Veškeré země, které jsou pokryty touto strategií, by měly společně vyvinout úsilí pro to, aby se diverzifikovaly zdroje energie, ať se již týká o zachování stávajících zdrojů či budování nových zdrojů. To, to jsou z mého pohledu hlavní body v mé zprávě, nebudu zacházet příliš do detailů, už jsem hovořila dlouho a ráda bych připomněla všech kolegům, že ve čtvrtek budeme probírat zprávu se stínovými zpravodaji, tak, abychom mohli začít s diskusí o možných kompromisech. Zeptám se také stínových zpravodajů na to, zda mají pocit, že ve zprávě něco chybí, zda si přejí něco zakomponovat, něco dodatečného. A pak samozřejmě jsem velice otevřená vůči veškerým pozměňovacím návrhům a ráda já je zapracuji do svého textu. Samozřejmě nebude možné z hlediska prostoru zapracovat všechny, ale budeme se snažit vytvářet vhodné kompromisy. Děkuji. Děkuji, zahájím diskuzi. Začnu s novými zpravodaji. Máme tady zprávu, Tady máme tady paní Šmit za EPP. Máte slovo. Ja, herzlichen Dank für das Wort. Děkuji mnohokrát za slovo a děkuji mnohokrát paní zpravodajce za zprávu, kterou nejenom já osobně, ale také kolegové z mé politické skupiny považuji za velice dobrou, obšírnou od samého začátku eh, nám bylo jasné, že eh, nesmí dojít k tomu, že dojde k vytvoření nějaké dodatečné správní úrovně, což by vedlo k dalším nákladům. Já jsem eh, toho názoru, že také nechci, aby se vytvářela nějaká dodatečná správní úroveň, ale myslím si, že ten region potřebuje více peněz. A vy jste to řekla správně, paní předsedkyně, týká se to o 80 milionů osob z 48 regionů a sedmi zemí. To jsou lidé, kteří se již dlouhou dobu věnují veškerým tématům, které se týkají alpské oblasti a to velmi invest, in, intenzivně ve svých zemích, ve svých regionech a myslím si, že je nyní na čase, a tato zpráva k tomu poskytuje dobrou příležitost, je na čase, abychom tyto osoby odměnili. Tak v uvozovkách tím, že projekty, které oni si sami již vyvinuli, podpoříme. A to nejenom slovy, ale také činy. A jak všichni víme, bez finanční podpory, podpory to možné není. A proto my se velice zasazujeme o to, aby e, tyto regiony dostaly finanční dotace odpovídající. A samozřejmě, paní, což paní zpravodajka zmiňuje i pomocí této platformy, pomocí EIB, ale členské státy by měly uznat, že peníze, které se investují do alpského prostoru, půjdou ku prospěchu celé Evropské unie, neboť všichni víme, že transevropské sítě v oblasti dopravy vedou právě přes Alpy. A není jiná možnost, jak zajistit spojení. Alpám se nevyhneme. Všichni si rovněž přejeme, aby Alpy i nadále byly prostorem biodiverzity, prostorem, kde se příroda chrání. Ale také chceme prato, pracovat proti tendenci, která jde tím směrem, že mladí lidé jsou nuceni odcházet do větších měst. Chceme, aby mladí lidé měli možnosti zůstat ve svých údolích v Albách, aby tam měli nějakou nejenom osobní, ale také profesní budoucnost. A k tomu je jistě důležité abychom zlepšili spojení, dopravní spojení, ale abychom také samozřejmě zlepšili přístup na internet. V opačném případě, pokud se nám to nepodaří, tak eh, v blízké budoucnosti budeme mít vyrydněná alpská údolí. Neboť všichni dobře víme, že mnoho obcí žije v podstatě již výhradně z cestovního ruchu což není trvale udržitelné. Cestovní duch je naprosto důležitý. Ano, je třeba ho také zohlednit i v oblasti dopravních spojení a tak dále, ale myslím si, že není možné, abychom se do budoucna spolehali výhradně na příjmy z cestovního ruchu. Je třeba vytvořit podněty pro různá eh, řemesla, pro e- různé sektory hospodářské, aby se mohli usídlit v Alpách, či tam zůstali a neodcházeli, což samozřejmě poskytne lidem, kteří tam žijí pracovní místa a bude to pro ně motivace, aby neodcházeli. Ve zprávě a myslím si, že to je velmi důležité a znám to i ze své vlastní zkušenosti, neboť i já pocházím z Rakouska samozřejmě jsem se obracela celá na odpovídající regionální politiky a zastupitele. A e, myslím, že, že je velmi důležité, a je to ve zprávě, že tady hovoříme o tom, že se musí pracovat ze zdola nahoru, tedy ne opačně, aby nějací velcí politikové či šéfové vlád řekli, udělejte to či ono ne. Tady je to opačně. Lidé, kteří pocházejí přímo z regionu a kteří přesně vědí, co potřebují, se mohli vyslovit, vyjádřit, řekli, co potřebují. A tato strategie, která jde směrem se dola nahoru, je, myslím, velice zásadní. A tady dávám paní zpravodajce naprosto za pravdu. Jsem velice proto, velmi souhlasím s tím, že je třeba zapojit i Evropský parlament, a to nejenom při do vypracování a schvalování zprávy, ale je důležité, abychom skutečně nemysleli pouze na nás, podívali se okolo sebe, podívat se, co region potřebuje a poskytnout mu také peněžní prostředky pro to, abychom mohli masivně posílit propojení, dopravní propojení, tak aby skutečně Alpská oblast měla budoucnost. Děkuji. Děkuji Dalším stínovým zpravodajem je pan Luer. Chcete se zastoupit? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Pan Sernačoto, máte slovo. Ano, děkuji, mé příjmení je opravdu obtížně vyslovitelné. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za vynikající zprávu. Tato zpráva bere v úvahu oblast, která se musí rozvíjet. Během posledních 10-15 let mnoho lidí z této alpské oblasti odešlo. V zásadě jsme svědky toho, že se vlastně mění oblasti. Je to vlastně oblast, eh, tato italská oblast, Alpa také Bavorsko. Tam dochází k velkým změnám. Um, máme zde pasivní infrastruktury, ale musíme vytvořit aktivní infrastruktury. Já vám vysvětlím, co tím myslím. Pokud třeba vystavíme koridor, tak ty peníze, které to přinese, by se měly investovat místně, aby to, aby třeba mm, pomohly místní infrastruktuře, nebo by podpořili místní biodiverzitu. Paní zpravodajka vypracovala velice dobrou zprávu, mm, věnovala se i těmto věcem a chtěl bych jí za to poděkovat. Myslím si, že ta celá zpráva se soustředí na to, aby se rozvíjela tato oblast, aby tam byla kvalita života, dobré životní podmínky. Ale také se to týká těch eh, eh, plošin, které jsou tam, eh, ty, ty alpské plošiny. A tam je dost obtížná doprava, přeprava, takže je důležité chránit eh, tyto oblasti a myslím si, že to stanovisko velice dobře hovoří o takových potřebách. No a samozřejmě takové eh, koridory mohou přinést eh, pozitivní věci, nejenom některé negativní věci. Také bychom se měli podívat i na to, jak vypadala ta stavba koridorů v minulosti. Jsou zde velké možnosti přinést další růst, přinést opět růst populace v eh, alpském eh, regionu. A je tedy důležité, tedy, aby zde byla taková dobrá kvalita života pro všechny, kteří zde žijí. Děkuji. Nyní pan Jakovčič, další stírový zpravodaj. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, přeji všem dobrý den. Já bych při této příležitosti chtěl poblahopřát paní Breso k vynikající zprávě. Bez pochyby to bude vynikající zpráva. A já jsem velice rád, že jsem také do toho mohl ehm, se zapojit. Já jako stínový sprav... Já jsem byl zpravodajem pro jadransko-jonskou strategii a chtěl bych eh, zdůraznit, že v době, kdy máme přístup tři dne u těch makroregionů, tak je na čase o tom seriózně diskutovat. Například, co se týče strategie pro Jadronsko-Jonský region. Pokud tam nebude minimální strategie pro koordinaci a myslím tím malou, to může být malá struktura, třeba dva, tři lidé v Bruselu, nebo ti lidé mohou být přímo v tom regionu, to není tak důležité. Já chci říci, že máme široký finanční výzkum, pardon, máme široké, eh, máme dobré prostředky, finanční prostředky, ale je důležité také posuzovat ty projekty mm, je důležité, aby, abychom, aby někdo vlastně pokračoval na tom, co my jsme začali. A jedno z takových slabostí těch makroregionálních eh, strategií je právě ta komunikace, už to vlastně eh, říkala i zpravodajka, eh, konkrétně třeba v tom alpském regionu je problém s komunikací uvnitř toho regionu i tedy třeba komunikace mezi severním a jižní částí toho regionu. Já sám často cestuji, eh, sám často cestuji vlastně přes Alpy, když jedu z Chorvatska do Štrasburku. A mohu tedy ze své vlastní zkušenosti říci, že už tam eh, bylo vytvořeno mnoho věcí, ale my bychom měli využít plný potenciál alpského regionu. Chtěl bych plně podpořit tuto zprávu. Myslím si, že obsahuje celou řadu důležitých prvků. Také odkazuje na problémy, které se týkají ekonomického rozvoje. Pak tam jsou ještě další prvky. Myslím si však, že bychom se měli soustředit na to, jak vlastně po té, kdy bude ta strategie schválena, jak na ní dále stavět další a také jak zlepšit i komunikaci mezi severem a jihem tohoto regionu. Děkuji, nyní pan Škrlec. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat paní zpravodajce Breso za tuto zprávu. Souhlasím, že je velice důležité, aby tam byla dostatečná zpráva toho regionu. Už o tom hovořil pan Jakovčič. Poté, co jsme schválili naše stanoviska, musím říct, že ty, také ty politiky musí být, eh, politické koncepce musí být eh, prováděny v udržitelném duchu a že také tedy místní zprávy by měly být eh, schopny čerpat dostupné prostředky, ať už to bude tedy z evropské úrovně nebo ať budou soukromé prostředky. Já jsem také ráda, rád, že paní zpravodajka zmiňuje některé důležité prvky, například důležitost ochrany biodiverzity, také spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem při mm, vytváření inovací. Já jako stínový zpravodaj pro okruhové oběhové hospodářství ve výboru Envy bych chtěl také zdůraznit důležitost právě oběhového hospodářství pro Evropskou unii. Musíme změnit celé paradigma, celý náš přístup a zaměřit to tedy na ten přístup okruhu oběhového hospodářství. Také je důležité chránit eh, regiony a také chránit místní regionální ekonomiky. Zároveň ve, ve všech obchodních modelech musíme brát v úvahu změnu klimatu a je také třeba rozumně hospodařit se všemi přírodními zdroji. Dále je důležité také uh, in, upozorňovat na místní produkce, na místní producenty. Mhm, pak je zde otázka veřejný, zadávání veřejných zakázek. Musíme podporovat vytváření zelených pracovních míst. Centralizovaná místní výroba energie není důležitá pouze pro Evropskou unii, ale je to také důležité i pro samotný alpský region. jsou zapotřebí projekty a technologie, které budou eh, právě odpovídat specifickým rysům tohoto regionu. Jeden z energetických cílů Evropské unie je bezpečnost eh, dodávek, energetická bezpečnost, takže je důležité také podporovat místní producenty eh, obnovitelných, obnovitelné energie a také i místní producenty. Souvisí to vlastně také i s bojem proti chudobě. Alpský region je vlastně druhá taková největší oblast biologické rozmanitosti. Jsou tam tedy, jsou tam hory, jsou tam jezera, to všechno musíme chránit. Musíme také chránit místní ekosystém, který by měl být zachován pro budoucí generace. Děkuji nyní pan Zulo. Grazie, prezidente. Eh, grazie. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, zpravodajce. Uh, za eh, všechno, co ve své zprávě zmínila. A chtěl bych navázat nad mm, předřečníky. Samozřejmě je potřeba tuto oblast zachovat, eh, zachovat biodiverzitu a eh, musíme hm, tady hm, vyjasnit ta východiska tento region musíme považovat za určitou laboratoř rozvoje, ehm, laboratoř pro celou Evropskou unii. V této zprávě bychom možná mohli pozměnit obecný přístup, který máme k územím, tak, aby ehm, náš přístup zohledňoval dobré postupy, ochranu eh, obecných statků, ovzduší, eh, vody, lesů, Měli bychom věnovat pozornost erozi půdy, měli bychom zavádět různá opatření, která by měřila pokrok. A tady by neměla být zohledňována pouze ekonomická kritéria, ale i sociální. Ehm, je třeba přihlédnout k opatřením, která jsou přijímána a je třeba posuzovat skutečný dopad těch opatření. Jde o to, aby se nechránilo pouze životní prostředí, ale celý socioekonomický systém. Um, velmi často se pouze utrácí prostředky. Tady je potřeba, aby to nepřicházelo pouze z hora. Tady je potřeba uh, řešit to od spodu nahoru, je potřeba mít přímou konzultaci. Uh, tady skutečně vycházet z toho přístupu od spoda nahoru. E, je třeba zdůraznit plánování a udržitelnost. Myslím si, že na tom se shodneme jistě všichni. Tento přístup zmiňovali i ostatní kolegové. A já bych se rád vyjádřil ještě k jedné poněkud citlivější záležitosti. Velmi často se tady odkazuje na evropské fondy a jejich eh, využívání. Samozřejmě, že to je nezbytný nástroj, je to pozitivní, protože ekonomický aspekt je samozřejmě důležitý. Je potřeba oživovat ho, ekonomiku těchto lokalit a území. Ale musíme si také uvědomit, eh, za jakým účelem jsou fondy eh, vynakládány. A v té zprávě je to nastaveno tak, že se obávám, že se vytvoří v podstatě že, se tady vlastně vše zaměřuje na velké projekty, třeba TŽV a tak dále. A já si myslím, že předtím, než začneme financovat takto obrovské projekty, je potřeba nejprve zefektivně to, co existuje, protože ty nástroje jsou velmi často nedostatečně využívány. Když hovoříme o obnovitelných strojích, musíme být také velmi obezřetní, tak aby eh, chom tady eh, nepodněcovali různé spekulativní akce, eh, Eh, například eh, víme, jaké tady byly eh, případy v oblasti vodních elektráren. Někdy ty věci potom nejsou, které se tady dělají třeba nějaké výzkumné projekty a ty nejsou ve prospěch místního obyvatelstva a místního regionu. Alpské regiony pokrývají velmi velkou oblast, hovoří se o 80 milionech obyvatel e, v této obrovské oblasti. Je to opravdu fascinující a nesmírně zajímavé. Ale i tady bych rád nabádal k obezřetnosti, protože e, tady v této velké oblasti se jednotlivé lokality velmi liší, jsou velmi specifické, je tady odlišná typologie a Eh, pod záminkou eh, vytváření opatření, která by byla prospěšná pro celý tento velký region, eh, ne, neměli bychom zavádět taková opatření, která by poškodila určité, určitá specifická místa a regiony. Paní Kreal. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce. Ta zpráva je skutečně velice dobrá a týká se skutečně velice mnoha oblastí, které právě v alpském regionu e, jsou e, té povahy, že třeba se jim věnovat. Takže si myslím, že návrh zprávy je skutečně velmi povedený. Proč jsem se přihlásila o slovo? Chtěla jsem zmínit otázku dodatečného financování. Myslím si, že je velice nutné, abychom prostředky, které pocházejí z e, kohezní politiky, které jsou k dispozici v členských státech, právě pro takovéto makroregionální strategie intenzivně využívaly. V alpské oblasti se to již využívá i v rámci přeshraniční spolupráce, ale myslím si, že je důležité, aby jsme zajistili to, že dokážeme jak si přitáhnout i soukromé finanční prostředky a dosáhli tak takového efektu, který bude mnohem větší než to, co může učinit samotná politika soudržnosti. Chtěla bych trochu varovat před jednou věcí, ale ani nevím, zda má zpravodajka ZPP e to tak myslela. Varuji před tím, abychom dávali k dispozici nové peníze z evropských fondů pro makroregionální strategie. A to proto, protože zde existuje nebezpečí, že bychom si vlastně vzájemně stavěli překážky. Jak všichni dobře víte, po každé v rámci víceletého finančního rámce bojujeme za to, abychom měli dobré finanční vybavení pro kohezní politiku, což je asi jedna třetina celého evropského rozpočtu. A já znám mnoho poslanců i zde v parlamentu a další osob, kteří by tyto peníze rádi vzali a vydali je na jiné oblasti politiky. A kdybychom my za politiku soudržnosti přišli s požadavkem, že chceme ještě více peněz právě pro makroregionální strategie, tak tady skutečně vznikne konkurenční situace. Já dobře ví, kdo všechno další čeká na to, že by také rád měl nějakou vlastní strategii toho je mnoho, je mnoho řek a moří v Evropské unii či v sousedství, takže pozor. Myslím si, že je důležité, abychom se více zaměřili spíše na spolupráci mezi členskými státy i nečlenskými státy EU, abychom podpořili spíše to, aby ty prostředky, které k dispozici již jsou, se využívaly lepším způsobem, právě pomocí společné strategie. Já si myslím, že paní Breso to ve své zprávě velice dobře vysvětluje a měli bychom být skutečně opatrní v otázce požadavku dalších finančních prostředků. Bylo by asi velice obtížné to prosadit a myslím si, že by nám to vlastně že by nám to bránilo v naší vlastní práci a způsobili bychom si tím pouze obtíže. Děkuji. My musíme být velmi jednoznační v té závěrečné verzi textu, tak abychom opravdu byli správně pochopeni. Dalším řečníkem je pan Bogovič. Máte slovo. Eh, hvala za besedo. Eh, tudi nejprve, najprej iskreno čestitam gospě Breso za odličnost. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní Breso. Zpráva je skutečně vynikající Věnuje se eh, čtyřem makroregionům. Je to první strategie, která se zaměřuje na horské oblasti. A v případě takových strategií samozřejmě vždy hovoříme o penězích. Já jsem ovšem přesvědčen, že je důležité, zdůraznit spolupráci eh, lidí v tomto regionu, je potřeba je podpořit. V těchto oblastech zuřila válka, první, druhá světová válka, která tyto oblasti ovlivnila. A když teď hovoříme o makroregionu, o tomto makroregionu, je důležité, zároveň hovořit také o uprchlické krizi. Je to důležitý vliv na hranici mezi Itálií a Rakouskem. A proto bych zdůraznil, že tato makrostrategie má ještě mnohem větší význam, než e, jsou finanční prostředky. Tady žije 80 milionů lidí. Lidí, e, kteří žijí také ve velmi vzdálených oblastech, v horských oblastech ale týká se to také lidí z eh, aglomerací, eh, údolí a hory eh, spolupracují a o tu spolupráci tady jde, nebo je potřeba, aby spolupracovali. A tato oblast má také vliv na celou Evropu. Například pokud jde o zásoby vody, ty zmíněné tři pilíře jsou podle mě správné. Konkurenceschopnost, inovace, to je eh, ten alská, alský region je velmi důležitou oblastí s mnoha inovacemi. V údolích eh, se rozvíjí průmysl nebo hospodářství a v horských oblastech eh, se musíme postarat o dostatečnou ochranu životního prostředí, musíme podporovat cestovní ruch a zemědělství. Pokud nebude fungovat hospodářství v horských oblastech, nebude eh, pro obyvatele možné zde žít a proto je potřeba, aby se tyto oblasti rozvíjely. Musíme podněcovat tento rozvoj. Je třeba zaměřit se na mobilitu, konektivitu, propojenost, eh, potom eh, třeba železniční doprava hraje roli, doprava zboží a přesouvání silniční dopravy na železnici. Také digitální napojení, napojení eh, dopravní, napojení horských oblastí, tedy samozřejmě životní prostředí hraje důležitou roli. Klimatické změny musí být zohledněny. Je zřejmé, nebo zaznamenali jsme eh, mnoho povodní, zimy jsou mírné a mění se situace s vodou, je to zdroj důležitých energetických, eh, tedy energií, například větrné energie, vodní energie, eh, sluneční. A ta situace se zde také liší v mnoha oblastech. Obnovitelné zdroje hrají důležitou roli. 25. a 26. ledna proběhla úvodní konference ve eh, Slovinsku na toto téma a já jsem byl velice potěšen že eh, této konference se účastnilo 400 eh, osob z mnoha regionů, měst a eh, také správní struktura již byla nastavena a v Bruselu právě dnes probíhá setkání v této souvislosti a v únoru uplynulo 20 let od Alpské úmluvy od té eh, chvíle, kdy byla schválena. A já jsem přesvědčen, že tato strategie bude nesmírně úspěšná. Jsem také přesvědčen, že se eh, bude hovořit i o eh, jiných tématech, než jsou evropské finanční projekty. Děkuji. Pokud si někdo další nepřeje promluvit z Dávám slovo paní Filomena Kalkano, což je zástupkyně Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla nejprve poděkovat paní Breso za vynikající zprávu. A pokud jde o doporučení komise, tak eh, z tohoto pohledu to můžeme zcela podpořit, nebo téměř zcela. Eh, jsou tady zdůrazněny zejména tři věci, které jsou pro nás také nejdůležitější. Jednak je to otázka řízení eh, strategie, potom otázka tedy financování a otázka skloubení a sladění eh, Poprvé je to strategie, která nesouvisí pouze s horskými oblastmi, ale i s ostatními regiony, které obklopují toto pohoří. Je to tedy integrovaná strategie, strategie, která je eh, propojená, netýká se pouze pohoří samotného, ale i um, okolního um, prostředí. Komise samozřejmě stojí za svou zodpovědností a je ochotna sehrávat důležitou úlohu při koordinaci uh, této strategie. Chtěli bychom ovšem také zdůraznit, že tato strategie se zrodila na základě silné vůle členských států a regionů, kteří si ji velmi přáli, takže je potřeba zdůraznit, že je potřeba eh, sladit lidské a finanční stroje eh, v rámci různých administrativ, tak aby bylo možné eh, správným způsobem nastavit tuto strategii, správným způsobem ji realizovat. Samozřejmě eh, souhlasíme s tím, že Evropský parlament musí hrát zásadní roli při provádění této strategie. Připojení eh, Evropského parlamentu k řízení této strategie je podle nás eh, velmi dobrý návrh a pokud jde o financování strategie, Tady v podstatě jde o dva typy financování. Jednak financování projektu a já připomínám, že strategie to není nějaký nový eh, typ programu, eh, který bude financován ze strukturálních fondů. Tato strategie sama o sobě není vybavena eh, žádnými prostředky, což znamená, že strategie má vlastně integrovat všechny různé eh, programy. Je tam asi 80 programů z politiky soudržnosti, které jsou využívány v této oblasti, což znamená, že strategie musí propojit eh, uplatnění a rozvoj všech těchto projektů, které již eh, běží v tomto regionu a má se snažit to celé zkrátka strategicky nasměrovat a tady se bude vycházet z výběrových kritérií, budou se privilegovat ty projekty, které jsou v souladu se strategií a ehm, ten postup může být různý, ale jde o to, aby ty programy, které fungují v tomto regionu, přispívaly k naplnění cíle eh, té globální strategie. Potom eh, jde také o financování eh, zprávy nebo řízení této strategie jako takové. A tady je to problematické, protože tady máme eh, nadnárodní program Open Space, který má poskytnout administrativní podporu strategii, ale má omezené zdroje a proto Výrazně doporučujeme, aby Evropský eh, parlament, tak jak to již proběhlo u těch třech dřívějších strategií, eh, poskytl prostředky ze svého vlastního rozpočtu, aby se financovaly různé studie v rámci iniciativy uh, eh, Sitman. Pokud jde o tematické cíle, jsou tady tři tematické cíle v rámci této strategie a potom je tady ještě čtvrtý cíl, který eh, není tematický, ale je horizontální a to je zpráva. Tady je celá řada eh, struktur, které působí eh, v daném regionu a proto je pro nás nesmírně důležité, aby to celé bylo řízeno a propojeno tak, aby tyto struktury nevedly k překrývání a dvojímu financování a aby to, co tam již je financováno, bylo financováno smysluplně. Eh, tak by měla být celá ta strategie orientována. Děkuji. Thank you, very much, Mrs. No, děkuji. Paní Breso, chcete zakončit tuto rozpravu? Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla tady celá řada komentářů. Některé které zacházely do podrobností této zprávy, takže to bychom ještě měli spíše prodebatovat na schůzkách se tím zpravodaji. Já bych se ráda vyjádřila k některým takovým zásadním věcem, které z této debaty vyvstaly. Takže taková první věc je otázka financování. Jak už jsem říkala, nemá se jednat o nějaké dodatečné další extra financování. Politika v soudržnosti má mnoho zdrojů, které jsou k dispozici i pro tuto oblast, ale je důležité dosáhnout tam konvergence mezi strategickými cíly. Vlastně řekla to i zástupkyně komise. Musíme se vyhnout zdvojování, musíme se a, na, a naopak vlastně se musíme vyvarovat i takového štěpení projektu. Takže regiony a místní orgány, eh, pardon, regionální a místní orgány eh, které eh, by měly být odpovědné právě za zprávu a řízení této strategie, by měly také vyčlenit lidské zdroje na koordinaci a na eh, lepší integraci samotného alpského regionu. Zároveň si myslím, že čím více se používají tyto makroregionální strategie, tak si myslím, že bude důležité, aby Evropská investiční banka se také více zapojovala do aktivity Junkrova plánu, a aby se právě pracovalo v takovýchto oblastech, eh, v těch eh, regionech, makroregionech, které mají ty speciální platformy. Takže měla by se tam pomáhat třeba zřizovat speciální finanční platforma, aby se tam nepoužívalo pouze evropské financování, ale také, aby se přilákal, přilákaly finance ze soukromého sektoru nebo z bankovního sektoru. Na tom eh, se pracuje a myslím si, že také budeme moci o tom ještě později diskutovat podrobněji. Dále se také domnívám, že věci, které jsou strategické pro celý svět, jako je biodiverzita nebo boj s klimatickou změnou, tak to není důležité pouze pro tento region, ale vlastně pro Evropu a pro eh, celý svět. Takže je důležité také upozorňovat na takové věci jako oběhové hospodářství, o tom hovořil kolega. Ehm, takže všechny tyto věci je také možné financovat z různých eh, zdrojů. Eh, některé jsou na evropské úrovni. Eh, tam bychom se neměli soustředit na celý ten region, nebo na region jako takový, ale spíše na ty jednotlivé věci. Máme tam hornaté obla, pardon, tedy jsou určité regiony třeba v Evropě, které mají podobné rysy, třeba jsou to hor, hornaté oblasti. Um, ale máme celou řadu možností, jak kde získávat peníze. Program Live, program Kosme a tak dále. A ty nám pomůžou řešit některé z těch nejhlavnějších problémů. Myslím si, že to je tady důležité. Když hovoříme o financování, tak tedy nehovoříme o nějakých nových penězích, ale o schopnosti soustředit na tuto oblast, eh, jak to veřejné, eh, tak i soukromé ehm, financování prostřednictvím různých platform, které by měla pomoci vystavět právě EIB. Také bych chtěla poděkovat komisi. Mnozí kolegové zdůraznili, to, že Evropský parlament Eh, je ochoten a má tedy vyjádřil dobrou vůli zapojovat se už v této zásadní fázi do té zprávy a řízení. Takže je důležité, aby právě Evropský parlament vlastně eh, hrál na té straně hřiště. A eh, zde nehovoříme pouze o oblasti Alp, ale spíše na dalších takových regionech nebo na těch oblastech, které se vlastně organizují, eh, chtějí se spojovat, aby potom byly schopné lépe třeba mm, využívat různé možnosti a čerpat různé prostředky. Pak zde zazněla celá řada komentářů ohledně dopravy. Mimo strategii už jsou eh, Eh, je zde projekt TEN-T, který už byl podepsán, který už tedy existuje. A důležitost této strategie tkví v tom, že ty investice je nutné plně využít aby došlo k lepší propojenosti toho alpského a předalpského území, protože to je právě oblast, která čelí mnoha problémům. Už také na to upozorňovali kolegové, že tam právě chybí ta propojení dopravní. Takže je důležité využít zkrátka všechny možnosti, které se nabízejí. A to je strategická věc pro celý ten makroregion. Přitom už tam jsou ta, ta velká propojení, ty hlavní tahy, ale je tam ještě riziko, že vlastně některé ty oblasti jaksi zůstanou pozadu. Takže to je podle mého názoru další takový zásadní bod. No a pak samozřejmě zpráva a řízení. To také mm, nemůžeme takové oblasti vlastně ponechat na holičkách. Je také Souvisí to také i s tím, že musíme mít eh, více informovaní o, tyto, o této oblasti. Nejsou to ani jenom hory, ani jenom plošiny. Teď vlastně chceme rozvinout eh, strukturovaný eh, dialog mezi těmi dvěma oblastmi, mezi těmi hornatými oblastmi a mezi těmi oblastmi plošin. Zpráva a řízení je důležitá, když se třeba připravují projekty. Zde je to vlastně oblast, kde tu legislativní moc mají regionální samozprávy. právě oni budou pak vlastně řídit i ty mm, prostředky z Fondu soudržnosti. Takže je důležité, aby regiony sami byly schopné spravovat ty věci řádným způsobem a aby využili ten obrovský potenciál, který tam existuje. Toto je možná taková první strategie, která vychází ze zdola nahoru. Ale je důležité, aby to opravdu zůstalo zakotvené přímo v tom regionu, aby za to odpovídaly ty místní a regionální samozprávy. Existuje mnoho dalších eh, věcí, které, o kterých se zde hovořilo i v diskusi. Myslím si, že se to pak také objeví ještě ve formě pozměňovacích návrhů. Já to všechno mm, jsem si poznamenala, všechno to uh, jsem vzala na vědomí. Mm, některé ty komentáře byly takové dost eh, komplikované, takže snad jsem se to tedy všechno dobře poznamenala. a doufám, že budeme ještě moci navzájem společně diskutovat o těch eh, věcech revize, zprávy a řízení i s komisí, tak abychom tam ještě také zlepšili úlohu parlamentu. A to se samozřejmě netýká pouze této strategie, ale zřejmě i těch dalších. Děkuji. Děkuji, paní Breso. Říká paní předsedkyně, ještě chci všem připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je úterý 26. dubna v 5 hodin odpoledne. A schůzka stínových zpravodajů dodává paní Breso se koná v úterý v 9 hodin. A, takže stínoví zpravodové se sejdou v úterý a lhuta pro, pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. dubna. Tím můžeme zakončit tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je výměna názorů s paní Analýzou Bonio, která je generální tajemnicí organizace Eurocities. Je paní Boniová. Je to součástí naše, naší každoroční Eh, aktivity přeskumu. Přizvali jsme se tedy paní generální tajemnicí na výměnu názorů o různých tématech. Budeme zejména hovořit o eh, městském rozměru politiky soudržnosti. Eurocity sídlí v Bruselu, je to síť eh, velkých evropských měst. Členové jsou voleni z místních a regionálních rád z velkých evropských měst. Dnes má více než 130 členů, což jsou tedy evropská velká města. Jsou zde také, zde také 40 partnerských měst, takže celkem zastupují více než 130 milionů lidí z 35 zemí. Jsou zde různé pracovní skupiny, projekty, aktivity a akce, Eh, Eurocities umožňují tedy svou, eh, nebo přináší svým členům určitou platformu, kde se mohou vyměňovat zkušenosti a názory a náměty. Také připravují speciální dokumenty, kde často podporují inkluzivní politiku a také větší roli regionu a měst. Snaží se reagovat na stávající i budoucí výzvy a mají tedy silný důraz na města. Vychází také z partnerství. Paní Analýza Bony je generální tajemnicí Eurocities, přišla dnes na dnešní jednání a informuje, ma, informuje nás o takových eh, hlavních prioritách, které jsou podle evropských měst důležité pro politiku soudržnosti. Také se zaměří zejména na období po roce 2020. Samozřejmě můžete eh, ve své prezentaci nás ještě informovat o dalších věcech. Děkuji. Eh, dobré dopoledne, děkuji vám za to, že jste pozvali Eurocities, aby mohli eh, před vámi pohovořit. Mnozí z vás nás již znají, my jsme tady již vystupovali eh, k té změně agendě. Vítáme vás, váš, tedy vítáme váš zájem, jsme velice rádi, že vás zajímá co eh, chceme říci eh, k současnosti a eh, k budoucnosti. Úvodem bych stručně pohovořila o Evropské městské agendě, protože k tomu jsme se již vyjadřovali a já tady vidím také před sebou zpravodaje na toto téma. Vy jste k tomu měli také diskuzi a já bych vám možná Ehm, řekla několik věcí v souvislosti s Amsterdamem, s Amsterdamským paktem. Já si myslím, že všichni o tom víte. Měli jste tady nizozemské eh, předsednictví, které o tom hovořilo, ale chci hovořit také o době po Amsterdamu, takže eh, budu mít několik takových klíčových eh, sdělení. Ten text, tak jak je v této podobě, eh, návrh Amsterdamského paktu je eh, dobrým výsledkem. Obecně mohu eh, říci toto. Ehm, měli jsme tady ehm, diskuze o městské agendě v posledních 20 letech a s ohledem na to si myslím, že je to dobré, je to mnohem konkrétnější než to, co jsme viděli v minulosti, pokud jde o prohlášení a tak dále. Takže myslím si, že to opravdu směřuje Eh, dobrým směrem. Členské státy jsou poprvé ochotni eh, tady kolektivně eh, spolupracovat na městském rozměru. Možná, že už je to tím, že už se neobávají, že my tady tlačíme na nějakou politiku, takže mm, v takových případech oni mají větší obavy, protože v souvislosti se subsidiaritou. Nizozemské předsednictví eh, tady opravdu vytvořilo velmi eh, jedinečné eh, podmínky, text a, celé generální ředitelství pro městské záležitosti velmi podpořilo tuto diskuzi a zapojili nás, takže to je velmi dobré. Vypadá to velmi slibně, ovšem Přeci jen bych ráda Eh, zmínila některé věci, které je ještě potřeba zajistit. Je třeba zajistit, aby z paktu vyplynuly konkrétní kroky a opatření. Je potřeba, aby se konkrétně zlepšil život ve městech. Pokud se nám to nepodaří uskutečnit, tak ta celá práce nemá smysl. Takže je potřeba hledat mechanismy k realizaci, jako je třeba partnerství, akční plány a jejich uskutečňování musí vycházet z potřeb a problémů, eh, které mají eh, města nebo tedy cities Například, když se podíváte na situaci uprchlíků, nevím, jestli jste se seznámili se zprávou, kterou jsme nedávno připravili, jsou tam jasné potřeby a trendy, věci, které se dějí ve městech. Pokud budeme mít městskou agendu, tak je potřeba, aby vycházela z těchto potřeb. Je potřeba zlepšovat provádění evropské politiky a, a e, regulace. A, e, lepší regulace, agenda lepší regulace musí být eh, propojena eh, s městskou agendou posuzování dopadu na města. To jsou věci, Eh, o kterých je třeba jednat, protože v ex ante fázi se města do toho zapojují, když se revidují politiky nebo když se vytváří politiky a díky tomu eh, regulace bude mít lepší dopad eh, na praktický život, třeba kvalitu ovzduší, ubytova, tedy bydlení, integraci uprchlíků a tak dále. Eh, dále je potřeba, aby finanční prostředky se dostaly k těm správným příjemcům. Dnes není snadné, aby se finanční prostředky opravdu dostaly na ta správná místa. Velmi často eh, se to zasekne na národní úrovni a neprojde to dál. To je tedy má první eh, konkrétní připomínka. Za druhé, musíme zajistit, aby 30. května eh, nebyl proces ukončen, ale aby to znamenalo začátek nového procesu a to ještě procesu důležitějšího. Jakmile eh, bude <laughs> ukončeno nizozemské předsednictví, tak si musíme položit otázku, co dalšího ještě podnikneme. Co předsednictví dále podnikne. Tedy to, chci říct, že jakmile skončí nizozemské předsednictví, tak je potřeba zamyslet se nad tím, co podnikne další předsednictví a vůbec. Evropská komise eh, ta by eh, měla silněji koordinovat tuto agendu eh, správné zdroje tady musí být, je potřeba, aby to bylo vše propojeno až na tu nejvyšší politickou úroveň, je potřeba mít lepší regulační, lepší koordinaci, Eh, politiky se musí vytvářet eh, v návaznosti na sebe. Za třetí, musíme zajistit, aby města, která eh, přispívají k takovým mechanismům, jako je partnerství, aby nebyla ojedinělými hlasy. Eh, velmi často se města kladou otázku, jak se můžeme účastnit toho partnerství, kdo bude naším kontaktním partnerem, kdo, stojí, kdo sedí u vyjednávacího stole, stolu. A tady je důležité, aby eh, to, o čem se tady jedná, se týkalo celého městského systému. Když si vezmeme například tu prchlickou krizi, pokud u stolu budou zástupci měst, tak eh, tam nejde pouze o to, aby se řeklo, ne, eh, chceme, aby tam bylo Lipsko nebo Mnichov, ale je potřeba zajistit, eh, že se tam budou řešit ty hlavní témata. To znamená, role měst bude uznána v nařízeních, která budou v rámci té politiky předkládána, bude tam dostatek finančních prostředků, tak například aby například financování na uprchlické otázky Eh, bylo součástí eh, a asociace jako ta naše, eh, ta musí hrávat úlohu, protože tady jde o to, abychom měli institucionální rámec, abychom mohli um, v praxi zohlednit eh, ty věci, o která města žádají již mnoho let. Pokud jde o kvalitu ovzduší, tak potřebujeme mnohem koordinovanější politiku mezi generálním ředitelstvím pro životní prostředí, eh, klima a mm, pak jsou tady další směrnice, jako směrnice NEC a tak dále. Je potřeba říci, že komise, členské státy, by měli něco udělat třeba eh, se zácpami ve městech eh, a s kvalitou ovzduší. Zastupitelské organizace musí být u vyjednávacího stolu, musí tam být to partnerství a i ta monitorovací skupina. To znamená, že my nebudeme pouze pozorovatelé, ale budeme se hrávat aktivní úlohu, budeme do toho mluvit. Neměli bychom ovšem vytvářet nějakou novou mašinérii, protože tady hrozí, že budou utráceny prostředky na nová setkání, schůze, diskuze. Tady už toho běží opravdu mnoho v rámci té sítě, jako je ta naše, Eh, ale nejenom ta i v členských státech, eh, pokud je o generální ředitelství a tak dále. To už tam existuje, takže to bychom měli maximálně využít. Měli jsme tady partnerství v oblasti ovzduší. Minulý týden proběhlo fórum pro životní prostředí. Bylo tam 50 eh, měst, které byly zastoupeny, mohly hovořit s komisí, s generálními ředitelstvími, tak, aby se ty věci někam pohly vpřed města eh, mají nějak určité zdroje a nemají jich eh, nadbytek, takže pokud mají někam cestovat a diskutovat, tak by to mělo mít jasný výsledek. To jsou hlavní sdělení, které bych vám chtěla eh, přednést. Jsem velice ráda, že to mohu přednést. A poslední věc, to, to se týká opět členských států. Byli jsme svědky toho, že v partnerství eh, tam jich není zase až tak mnoho. Komise tu hru hraje, ale pokud je o členské státy, tak tam eh, to není dostatečné. Pokud chceme opravdu eh, odstranit ta úzká místa a vylepšit regulaci, tak si musíme uvědomit, že mnohé, mnoho z té legislativy se děje na úrovni členských států. A Eh, nás zajímá, co je váš názor na tyto věci, eh, co můžete udělat pro to na národní úrovni, abyste abyste tedy zajistili, že na národní úrovni se do toho zapojí eh, města, členské státy a taky budete hrát roli multiplikátorů. Tedy je potřeba zajistit, že ta městská agenda se odrazí v celém urbáním systému té dané země. Já jsem se snažila být co nejstručnější, takže jsem zmínila opravdu ty nejdůležitější věci, kde bych si eh, přála s vámi o tom hovořit. Pokud budete mít nějaké otázky, eh, tak o tom můžeme hovořit. Já jsem nechtěla zabíhat do příliš velkých podrobností, můžeme samozřejmě ale hovořit také o politice soudržnosti. Ano, děkujeme. Už mám před sebou seznam. Nejprve paní Westfal. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane Líza, já myslím, že my jsme spolu často se setkávali eh, k té městské agendě a i potom jsme se mnohokrát stýkali a já mohu pouze konstatovat, že očividně jsme vystihli správný okamžik pro tuto zprávu, protože všechny ty věci, které si právě zmínila, posouzení dopadů, financování, partnerství. To všechno jsou věci, které v té zprávě eh, jsou zahrnuty, protože my jsme chtěli eh, konečně skoncovat eh, s těmi 20 lety takové vágní městské politiky a chtěli jsme něco konkrétního. A teď je o to, jakým způsobem se vy a my účastníte Eh, nebo jak konkrétně probíhají ta partnerství. Pokud já vím, tak je tam asi eh, pět partnerství. Jde o městskou chudobu, o vzduší, bydlení a i otázky migrace. Eh, v rámci toho partnerství je tam asi 15 osob, nejenom z vaší organizace zástupci, ale zástupci i dalších organizací. Nedávno jsem hovořila s naší eh, německou městskou radou, že ty máš pravdu, 30. Eh, května nekončí městská agenda, je potřeba pokračovat, protože jenom potom to bude úspěchem. A pouhá skutečnost, že parlament a předsednictví rady, nizozemské předsednictví spolu velmi dobře spolupracují, v rámci Amsterdamského paktu tam jsou také věci, které by měly být vylepšeny. Ještě to není tak, jak by si představovala, ale je to na dobré cestě, jak si eh, také sama zmínila. Ovšem, eh, přesto je potřeba i nad tento rámec eh, řádně zapracovat. Komise je teď opravdu na tahu, zřídila tato partnerství, víme, že to nebudou ta jediná partnerství, ona jsou nastavena na tři roky. Eh, tři roky se bude pracovat a na konci z toho musí vyplynout nějaký cíl, nějaký výsledek a města to potom musí příslušným způsobem realizovat. Nejenom ta velká města, ale i ta menší a středně velká města. To je v té zprávě také dostatečně zmíněno. A německá Rada pro města, ta na tom má velký zájem, i tam některé věci zveřejnila a také uvádí, že někdy je problém města přesvědčit, aby se eh, účastnili toho partnerství, protože oni vlastně nevědí, eh, jaké kapacity je potřeba dát k dispozici. Možná, že by si k tomu mohla se ještě několika větami vyjádřit. Vše se musí zbíhat u komise, eh, propojení, posuzování dopadů, ten přehled o tom, co dělá ta která strana, ta která oblast. A my jsme to podobně naformulovali, my jsme řekli, že potřebujeme pokud možno co eh, nejvyšší bod, eh, kde se to bude zbíhat, já doufám, že to v tom Amsterdamském paktu také bude a 30. května to samozřejmě nekončí, bude to pokračovat. Děkuji. Děkuji, nyní paní Malatič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat vám, paní Bony, za vaše úvodní prezentaci. Myslím si, že jste zdůraznila velice důležitou věc, která nám vlastně chybí Eh, v provádění městské agendy. Řekla jste, že komise hraje s námi, eh, města také, parlament také, ale že členské státy nám tam zatím vlastně chybí. A to je velice důležité, protože jak můžeme provádět městskou agendu bez členských států, bez jejich pomoci a bez jejich asistence, eh, protože právě členské státy by měly usilovat o jakousi harmonizaci. Mm, tam se musí řešit horizontální otázky, ale i určité vertikální otázky a k některým rozhodnutím by mělo docházet v souladu nebo v dohodě s vnitrostátním parlamentem nebo s vnitrostátní vládou. Takže možná by bylo dobré, kdyby tam probíhaly diskuse s vnitrostátními parlamenty o provádění městské agendy. Něco takového. A pak bychom se měli zamyslet nad tím, jak pokračovat, protože zcela jistě je důležité, aby vnitrostátní parlamenty, případně ta příslušná ministerstva, by tedy měly spolupracovat při provádění městské agendy. Děkuji nyní pan Olbricht. Děkuji. No my samozřejmě známe činnost eh, organizace Eurocities a víme, jaký silný vliv tato organizace má. Myslím si, že je důležité pochopit, že to, co navrhlo nizozemské předsednictví, ty, ty, ta partnerství, to už vlastně existuje, ale zatím to existuje mezi, mezi městy. Eurocity se v tom velice aktivní, eh, podporuje výměnu zkušeností, ale i to, že ta města třeba spolupracují na řešení budoucích problémů. Je důležité, aby tento druh práce se vlastně přesunul i na další úroveň. Nizozemské předsednictví eh, vytvořilo takovou skupinu těch 15 osob, tam jsou zástupci měst, odborníci, ehm, politici. A Evropský parlament a zejména náš výbor Regi by měl velice pečlivě sledovat ne pouze jejich výsledky, ale i tu činnost, jak vlastně probíhají ta partnerství. A Evropský parlament by to mohl nějakým způsobem monitorovat. Teď vlastně už existují tři partnerství, která fungují. Je to, jak víte, například slovenské partnerství, které se týká bydlení. Teď vlastně Slovensko je předsedou nebo Slovensko to tak se řídí. Dalším partnerstvím teď eh, je, eh, to je vlastně řízené Nizozemskem, takže teď už existují tři takové partnerství a já navrhuji, abychom vlastně od začátku využili tu šanci pozorovat, jak to vlastně funguje a měli bychom monitorovat činnost těchto partnerství. Ehm, také bychom měli jasně definovat, úlohu Evropského parlamentu, eh, alespoň v té závěrečné verzi Amsterdamského paktu, protože mám pocit, že stále ještě to tam není úplně jasně definováno. A co se týče úvodní prezentace paní generální tajemnice, rád bych eh, vyslovil dvě otázky, a nejenom na paní tajemnice, ale i obecně do oboru, eh, do obecně celému výboru. Takže za prvé, podle městské agendy a podle Amsterdamského paktu je jasné, že městský rozměr je horizontální. Nejedná se pouze o regionální politické koncepce, ale o všechny politické koncepce. Dotýká se to dopravy, regionální politiky, inovací, nových technologií. Zasahuje to do všeho. Je to opravdu horizontální otázka. Takže kdo si myslíte, že to nakonec vlastně bude koordinovat? Evropská komise řekla, že by to vlastně mělo být minimálně, skupina minimálně pěti komisařů. A když oni tedy říkají minimálně a pět, tak kdo to vlastně ve skutečnosti bude koordinovat? Je vůbec Evropská komise připravená na to, aby to tedy se to koordinovalo z jednoho místa? Kdo to nakonec bude koordinovat? Eh, budou to lidé, kteří se tím eh, zabývají, kteří tomu rozumí. Je to taková řečnická otázka, protože si myslím, že si vlastně na to všichni můžeme odpovědět, že víme, že vlastně nakonec to nebude koordinovat někdo. Takže možná celý ten amsterdamský proces by to měl nějakým způsobem ovlivnit. My jsme položili dotaz, teď se to politicky projednává, ale opravdu měli bychom vědět, kdo za to bude nést odpovědnost, kdo, pokud je to ta horizontální otázka. Takže to byl můj první dotaz. A druhý dotaz. E, ten proces určitě neskončí toho 30. května, ale mě zajímá, jak to bude potom uplynutí období tří let. Takže ta druhá polovina 2016, rok 2017, 2018, možná tedy ještě eh, začátek nebo část roku 2019. To znamená, že ty závěry budeme mít v roce 2019 a v té době už by měla být hotová politika soudržnosti. Takže já se ptám, jak, jak, jak budeme následně pracovat po těch třech letech toho partnerství. Já se chci zeptat, zda pak už nebude příliš pozdě, aby na to reagovala politika soudržnosti. Takže myslím si, že by bylo dobré, abychom určité závěry nebo měli vlastně už během těch tří let, abychom potom uh, mohli připravovat uh, novou politiku soudržnosti. Protože pak budeme mít sice závěry, ale politika soudržnosti vlastně půjde možná třeba jiným směrem. Takže měli bychom mít určité následné činnosti nejenom pouze po tom Amsterdamském paktu, ale i po těch, eh, měli bychom tam navazovat vlastně i na tu tříletou činnost. Takže dnes bychom si měli jasně definovat ten plán. A můj třetí komentář. Eh, Eurocities je eh, jedna věc, s níž vlastně s vámi nesouhlasíme. My stále bojujeme o tu městskou politiku, o městskou koncepci. My říkáme, že, to by, že by to měla být evropská městská politika. A to není nic, co by šlo proti subsidiaritě. Takže asi kompromisem je to, že se hovoří o městské agendě, ale myslím si, že dříve nebo později někdo řekne, že zkrátka potřebujeme evropskou městskou agendu Eh, protože tam jsou horizontální otázky, je to stále složitější, vyžaduje to nový nástroj, takže to jsem ještě chtěla říci. Děkuji. Děkuji, nyní pan, pan Nistenroy. Ano, děkuji, já k tomu budu eh, stručně řeknu, že je dobré, že teď o tom hovoříme ještě předtím, než eh, bude dokončen ten amsterdamský pakt. Teď vlastně ta, ta vlna, která se zdvihala už několik desetiletí, se dostává do svého vrcholu, takže myslím si, že to je pozitivní. To je jedna věc. A druhou věc, kterou si říci, když se podíváme, jak ten pakt funguje, tak tam je také důležitá otázka zapojení, angažovanosti. Může to být určitý rámec, my můžeme vytvořit určitý rámec, ale pak je důležité, aby eh, do toho rámce tedy naskočili ti aktéři. A já také ne úplně souhlasím s panem Albrechtem. Samozřejmě, že to je širší agenda, ale širší program. Ale když mluvíme o budoucí podobě politiky soudržnosti, když tedy navrhujete to mm, posouzení v polovině období, podívejte se třeba na ten integrovaný přístup, který jsme učinili vůči regionu. Tam, to jsme provedli, tam jsme brali také v úvahu i subsidiaritu. Teď se vlastně z těch regionů díváme na města ve všech těch respektech a měli bychom hledat určitou rovnováhu mezi těmi dvěma úrovněmi. Myslím si, že nemusíme čekat celé ty tři roky, jaké budou závěry. Navíc v Evropě existují různé koncepce, které také mají dopad na městskou agendu, ale právě asi ta jedna z nejdůležitějších bude právě regionální politika, o které zde rozhodujeme společně. Pak chci ještě také říci, že jsem velice rád, že eh, v Amsterdamu nás bude zastupovat silná delegace. Protože eh, také tam budou zkusky se zástupci výboru regionů, proběhly další zkusky a teď vlastně eh, se připravuje tedy na ten amsterdamský pakt ale musíme to tam říci, že vlastně některé věci tam nejsou ještě dostatečně jasně formulovány, zejména úloha Evropského parlamentu. Já mohu říci, že vlastně také nizozemské předsednictví vlastně skončí brzy potom um, uh, uzavření toho amsterdamského paktu, takže my bychom za to měli bojovat, pokud s tím souhlasíte. Takže my bychom uh, vlastně měli to řešit, aby, aby to neskončilo nějak jako, jaksi náhodně, ale měli bychom opravdu od začátku um, usilovat o to správné formulování. Děkuji a nyní paní Gocolino. Děkuji. Rovněž si myslím, že eh, dojde o jistému otevření. Samozřejmě eh, tady budou iniciativy i ze strany politických eh, protagonistů. Musím říct, že mnoho věcí již bylo řečeno a nechci to zde opakovat, ale děkuji eh, Eurocities za práci, kterou odvádí, protože skutečně je velice dobrá a pomáhá nám také při naší revizi kohezní politiky. Městská agenda je velice důležitá, nevím. Je třeba vidět věci v kontextu, v propojení, v jakém fungují v realitě. V opačném případě bychom se vráceli zpět, což by nebylo vhodné. Já si myslím, že akční plány jsou, plány jsou velice dobré a myslím si, že v Amsterdamu bychom měli, mít jaký, bychom měli být jaký my si protagonisty. Měli bychom se střetávat se širokou veřejností, naslouchat jí, naslouchat obyvatelům měst, snažit se propojit města a jejich nároky s politikou soudržnosti, tedy opřít se o bázi, vycházet ze spodu, ne z nějakých požadavků, které jsme si vytvořili my zde na této úrovni, které dozrály zde. Naopak, Měli bychom náš zájem nasměrovat jinak. Ano, máme výbor, který jako náš výbor, který se věnuje kohezní politice, ale myslím si, že měli bychom městskou politiku nasměrovat trochu jiným způsobem. Města by měla předložit nějakou svoji koncepci a my zde na výboru REGI bychom je měli podpořit. Eh, také třeba si uvědomit, jak bude vypadat tato oblast politiky po roce 2020. I zde se otevírají možnosti další spolupráce. Měli bychom pokračovat naší práci s ohledem na Amsterdam a dokončit dlouhou fázi stávající a pak nás čeká začátek nového období. Děkuji. Víš, Děkuji. Chce se někdo další zúčastnit v rozpravy nebo diskuse tedy? Uh, ne, dobře, v každém případě vám děkuji za vaše přispění eh, do této diskuze. Je důležité, abychom nalezli naši úlohu eh, výboru REGI i parlamentu v tomto procesu, eh, který, jak se shodneme, nemá končit 30. května a měl by pokračovat. A my bychom tady chtěli pokračovat společně s národními parlamenty, s místními a regionálními orgány. Chceme pořádat různé akce, spolupráci, včetně s organizací Eurocities. Já doufám, že se nám podaří eh, dobře to nasměrovat v našem programu v blízké budoucnosti plánujeme setkání se zástupci národních parlamentů a tato městská agenda a Amsterdamský pakt by měly být součástí um, těchto zasedání a budeme pokračovat v diskuzi s národními orgány a také se zástupci měst. Chcete slovo závěrem? Děkuji. Jen um, několik připomínek. Pokud jde o městskou politiku, evropskou městskou politiku, jsme ve fázi, kde naší vizí, naším záměrem je vytvořit evropskou politiku. Věřte tomu, že to tak je, ale pokud nebudete mít městskou politiku eh, správně, tak nedostanete eh, správné finanční prostředky a to, co si je potřeba, to podle nás chybí. Potřebujete určitý rámec a zprávu, eh, a ta, to musí být dobře nastaveno, správně nastaveno předtím, než bude možné vytvořit novou městskou politiku, eh, aby Evropská unie mohla ovlivňovat otázky měst. Tady je potřeba zajistit, abychom posílili tento rámec, abychom si byli pevní v kramflecích a abychom potom byli schopni uh, vytvořit eh, takový základ. Teď jde o to, eh, jaká města se toho budou účastnit, byla tam německá města. Já si myslím, že tady je potřeba dobře zvládnout i to interní eh, řízení, aby tam nebylo 20 tisíc měst, které budou zastoupeny u stolu, ale Jde o to, aby eh, to bylo transparentní a aby eh, celý ten kanál, kterým prochází to sdělení nebo ty signály od měst, od komunit eh, do těch partnerství. Tak, aby bylo možné dosáhnout konsenzu. Proto hovořím o sítích zástupců, protože Ehm, tam by to z toho mohlo být eh, eh, připravováno. Musíme využívat to, co už tady existuje, ale v určitém rámci. Nemusíme všech vynalézat znovu, musíme pouze vylepšit ty komunikační kanály vytvořit podmínky pro členské státy i Evropskou komisi, aby spolu mohli eh, komunikovat. To pro mě znamená pracovat na transparentnosti a na těch komunikačních kanálech. My za to také cítíme zodpovědnost, alespoň za našich 140 eh, měst. My chceme spolupracovat samozřejmě se všemi, kteří eh, se účastní toho partnerství. Dále monitoring, sledování těch věcí. Já si myslím, že důležité nejsou pouze ty tři roky, je to důležité průběžně. Politika soudržnosti je samozřejmě tou nejdůležitější politikou, eh, kde je možné uplatnit metodu urbání agendy, městské agendy. Takže to, ta městská, ten městský rozměr musí být v rámci politiky údržnost, eh, soudržnosti eh, vidět a zohledňován. Ale jsou tady ještě další věci. Pokud jde o nařízení nebo regulaci, Eh, tak teď tady bude přeskum v polovině období, eh, přeskum rozpočtu a my musíme zajistit, aby ty výsledky a aby to, co nám říkají města, aby to bylo zapracováno do odvětových politik. A možná i jiné výbory v Evropském parlamentu by se proto měly mnohem víc do tohoto zapojit, Eh, Intergroup by tady měl hrát větší eh, úlohu, tak aby v oblasti třeba dopravní legislativy se informovali eh, právě z mm, té oblasti městských partnerství. Musí to být zkrátka transverzální, mnohasměrné, aby se do toho zapojovali ty správní lidé. Nemají to být pouze ministerstva, která jsou zodpovědná za města, musí to být opravdu napříč všemi odvětvími, sektory. Eh, i napříč všemi výbory se musí spolupracovat a vyměňovat informace. Pokud jde o politiku soudržnosti, jakým způsobem to na to má navazovat, a k tomu budu mít také celou řadu eh, sdělení, politika soudržnosti je, pokud jde o rozpočet, ta eh, druhá nejdůležitější politika. Pro nás je to zásadní. Je tam mnoho investic, které se týkají měst, a Tady již došlo k určitému zlepšení v průběhu let v různých programovacích obdobích, a to také díky eh, vašim poslancům, poslancům vašeho výboru a dalším, kteří usilovali o to, aby tady byl silný rozměr městské politiky v politice soudržnosti. Ale zatím ještě jsme neodvedli veškerou práci, která je potřeba odvést. Já si myslím, že tady musíme celou tu věc správně načasovat. Já neříkám, že už je pozdě, protože to by bylo opravdu paradoxní. Eh, správní orgány eh, začínají eh, dva roky po schválení teď s tím financováním, to tak zkrátka je, ale pokud okamžitě v tuto chvíli nezačneme přemýšlet nad tím, jakou politiku tady budeme mít, tak potom Eh, to dopadne tak, jako to běží v tuto chvíli. Bude to naprostá katastrofa, pokud jde o eh, realizaci, provádění, eh, bude to odsouváno, nařízení o, provádění, o prováděcích aktech, aktech přenesené pravomoci, finanční inženýring. To jsou věci, které nejsou hotové. Lidé potřebují ty nástroje, ale neposouvá se to, protože zkrátka mm, mm, mm, ty nástroje ke kapitálu a tak dále, že to zkrátka není připraveno, takže se to všechno spožďuje. Tady se provádí agenda, ale přitom musíte naslouchat nám, združením měst a tak dále. Musíme si uvědomit, co chceme. Pokud chcete politiku soudržnosti zcela změnit, tak prosím, buďte velice opatrní, pokud jde o provádění. Já žiju ve světě těch, kdo se zabývají tím prováděním a to je opravdu tvrdá práce. Ti lidé eh, opravdu dřeli na tom, aby vytvořili celý ten systém kontroly, ten správní systém. V těch minulých eh, letech se tím velmi tvrdě zabývali. A když se na ně teď obrátíte a řeknete jim, že politika soudržnosti se zcela změní, tak eh, zažijete revoluci, protože nikdo už nebude chtít eh, vynakládat prostředky ze soudržnosti, protože už v tuto chvíli je to opravdu obtížné získat příjemce, kteří budou ochotni toto podstoupit, získávat uh, ty peníze, podstoupit celý ten proces toho získávání a potom to opravdu realizovat. Když to teď budete chtít změnit, tak eh, tím byste politiku soudržnosti úplně pohřbili. A pokud budete pokračovat s tím, co už existuje, tak zajistěte, aby základ, regulační základ zůstal stejný. Možná změníte priority, možná, že to bude třeba pružnější v některých věcech, teď v souvislosti s uprchlíky eh, a, a eh, OP se přizpůsobí, eh, ano, Ono v tuto chvíli je to velmi obtížné, téměř ne, nemožné řešit ty OP, takže možná, že v některých oblastech to můžete trochu uh, pozměnit, ale využívejme, prosím, to, co existuje. Maximálně to využijme a nezahazujme to. Slyšela jsem, že komise se zamýšlí nad jinými způsoby, jak využívat eh, politiku soudržnosti. Eh, jsou tam takové velmi neformální úvahy, které eh, tady cirkulují, že by Eh, členským státům dávali finanční prostředky na základě jejich eh, reform a a tak dále. Já nevím, co si o to myslíte vy, nebo mm, do jaké míry jste s tím obeznámeni, ale tady je potřeba, abychom, abyste si uvědomili, jakou politiku soudržnosti tady chcete. We would tell you. No a pak je zde jedna očividná věc, kterou vám můžeme říci, že pro nás by politika soudržnosti měla být více městská, měl by tam být minimálně těch 20%, je tam tedy minimum 5, to už je dost, ale my bychom samozřejmě chtěli více. No a pak také bychom chtěli více delegovaných pravomocí na města. Hmm, byly zde různé pokusy, třeba ITI, pokud tedy chceme opravdu integrovaný přístup, tak, tak musíme postupovat. Nebude to něco ze den na den, protože operační programy, dobře, tam se e, vynakládají peníze na města, ale nedochází vlastně vůbec k žádné integraci v tom terénu, na té úrovni měst. Takže to je další prvek, který je pro nás důležitý. Pak samozřejmě jedná se o ta partnerství. Pokud chcete, aby to v těch městech fungovalo, tak samozřejmě nemusím opakovat, že 75% lidí nežije ve městech, to už je všechno, eh, to znáte. Ale pokud chcete konkurenceschopnou Evropu, tak právě města v tom hrají velkou úlohu. Pokud chceme politiku soudržnosti, která bude více zaměřena na města, tak je důležité, aby členské státy vytvářely eh, partnerské úmluvy a také, aby operační programy byla, byly mnohem více eh, zapojeny na města, protože dnes eh, tam dochází k různým výběrům, také máme tam ty kodexy, které ale nevždy jsou respektovány a vždy nakonec se členské státy rozhodují, zda chtějí mít ty platformy ITI nebo ne. A pak, pak jsou zde tam ty inovativní akce e, pro města. Vidíte, že celá řada měst na to reagovala. To je velice důležitá cesta, jak e, umožnit městům provádět inovace, aniž by vlastně e, města musela nést veškeré ty těžkosti, které sebou nese čerpání financí z ERDF. Pak je zde ještě ten integrovaný přístup, ano, o tom jsem hovořila, to jsou ta partnerství, Myslím, že asi ty hlavní věci se mi podařilo formulovat. Teď hovoříme o té fázi, v jaké jsme. Jsme samozřejmě připraveni k výměně názorů i ohledně třeba různých, eh, i na té technické úrovni. Můžeme vás informovat o praktických zkušenostech, z toho, jak to vypadá pak přímo v provádění strukturálních fondů ve městech. Můžeme hovořit o tom, co funguje, co ne, co můžeme zlepšit. Ale já si myslím, že tady hlavní věc, kterou chceme říci, chceme, aby politika soudržnosti byla otevřena pro všechna území, to je také taková důležitá bitva, e, takže my určitě zcela jistě zatím budeme stát. Pak chceme také Eh, politiku zaměřenou eh, více na města, ale zároveň tam musí být dobrá propojenost i s tím, eh, i s tou venkovskou oblastí. My nechceme nějaký, nějaký, nějaký rozpor nebo nějaké bitvy mezi venkovem a mezi městem. Pak chceme také integrovanou politiku, která bude také přímo řízena městy. Uh, musí to vycházet z reálných partnerství a chceme také lepší propojení třeba s tou vrstvou regionů, třeba při přípravě operačních programů nebo partnerských dohod. No a nakonec v neposlední řadě chceme, aby to všechno bylo zjednodušené. Já jsem také zde uh, skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení. Chci říci, že tam existují tři nebo čtyři oblasti, které jsou také velice politické. Je to otázka auditů, kontrol, otázka státní podpory, státní, dále otázka načasování, e, primární a sekundární legislativa. Já bych ještě o tom mohla hovořit celé hodiny, ale kvůli tomu tady dnes nejsem. Jsem vám k dispozici. Pokud byste měli zájem o výměnu názorů, tak s námi můžete počítat a e, my vám rádi tedy na to řekneme názor z pohledu měst. Ano, děkujeme, že jste se účastnila dnešního jednání. To je vlastně součást našího, našeho programu e, kontroly, ale vlastně zároveň je to i celý, celá taková příprava našeho výboru Regi na tu budoucí diskusi o té budoucí politice soudržnosti. Už vlastně včera proběhlo takové první jednání, které se týkalo víceletého finančního plánu to byla také taková určitá příprava a dnes jsme si také vyslechli vaše eh, informace. Eh, uvažujeme o tom, že právě to, to, ten městský rozměr by se měl eh, dostat do ústředí budoucí politiky soudržnosti, ale zatím jsme teprve na počátku všech těch diskuzí. Takže musím říci, že se Eh, nesnažíte vlamovat do zavřených dveří, ty dveře jsou otevřené, také se eh, počítáme s vaší spoluprací a doufám, že se budete eh, účastnit i budoucích jednání nebo schůzí, ať, abychom, až budeme hovořit o budoucnosti, o těch budoucích politických koncepcí a až budeme také hovořit o budoucí úloze měst v budoucí politice soudržnosti. Pokud zde nejsou žádné další komentáře, tak bych vám ráda poděkovala a určitě se uvidíme příště. Vážené kolegyně, kolegové, další bod je schválení rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se setkali eh, včera a jejich eh, závěry vám byly rozeslány e-mailem. Souhlasíte s nimi nebo můžeme je schválit? Schválujete? Nevidím žádné námitky. A ještě bod různé. Máte někdo něco do bodu různé? Pokud nikoli, tak já bych pouze při této příležitosti vám ještě ráda připomněla, že se bude konat schůze, jaká bude eh, role regionu. Eh, organizuje to EPP a ta schůze se koná dnes v půl šesté poledne. Je to v čítárně knihovny. Takže pan Valkarsel promluví na úvod a pak tam promluví různí řečníci, také paní Hybner, která vlastně zastoupí nás. To je vše. Ještě vám chci připomenout, že příští schůze se koná v úterý 24. května odpoledne. Budeme mít pouze odpolední schůzi toho 24. května. No a to je tedy poslední informace z mé strany, abych také rada poděkovala všem. Paní předsedkyně, děkuji tlumočníkům.